Děkuji vám, dámy a pánové. Máme mimořádně činorodý den v parlamentu díky tomu počtu slyšení, ale prosila bych poslance, aby se nyní usadili. So good afternoon and I'd like to Dobré odpoledne. Ráda bych přivítala designovanou komisařku Elizabeth Běnkovskou zde v parlamentu. Vítám pana Buska, který předsedá výboru ITRE a e, výbor, e, kde jsem také byla e, minulý pondělí. A také chci přivítat poslance za výbory IMCO a ITRE a dále zde máme zástupce výboru ENVY a JURY, kteří jsou asociovanými výbory a dále pozvané členy výboru dopravního. Eh, výbor pro vnitřní trh zodpovídá za fungování společného trhu, a za opatření na identifikaci a odstraňování potenciálních překážek na společném trhu, včetně toho digitálního. Dále jsme zodpovědní za posilování a ochranu spotřebitelů a jejich zájmu a uplatňování společných pravidel na společném trhu. A nyní se těšíme na to, jak paní Biankovská nám v tomto konkrétním ohledu pomůže a jak paní dezignovaná komisařka se chce postavit k výzvám v těchto oblastech. A my doufáme, že paní dezignovaná komisařka eh, bude chápat naši péči o tom, o to, jak dále utvářet společný trh, eh, tak aby to bylo ve prospěch zaměstnanosti, růstu malých a středních podniků i spotřebitelů. A nyní dávám slovo panu kolegovi eh, Buskovi za výbor průmyslový. Děkuji vám, paní předsedající, děkuji vám, Vicky. Vítám všechny a vítám zvláště srdečně paní Alžbětu Běnkovskou designovanou komisařku. Také vítám eh, členy pěti výborů Evropského parlamentu, jak řekla eh, paní kolegyně před chvílí. A vítám také eh, všechny zástupce evropské společnosti za nevládní organizace, zástupce průmyslu, a e, také vítám všechny ty, e, kdo sledují e, toto slyšení prostřednictvím webových stránek Evropského parlamentu. Výbor ITRE zodpovídá za průmysl, podnikání a malé a střední podniky. Tvoří tedy důležitou součást portfolia paní designované komisařky. Pokud je řeč o e, konkurenceschopné Evropě musíme hovořit také o průmyslu, společnosti, dopravě, energetice, rozvoje transevropských sítí, e, kosmu, e, klimatu a tak dále. To všechno se nějakým způsobem dotýká odpovědnosti výboru ITRE. Ale některé věci jsou ještě důležité, důležitější a to jsou právě ty, které má v portfoliu paní Benkovská k velkým výzvám v této oblasti eh, budou jistě patřit a nás zajímá, jak se k ním chce paní dezignovaná komisařka postavit. Dovolte několik důležitých technických podrobností. V souladu s pokyny pro schvalování komise budeme postupovat takto. Každý tázající se poslanec bude eh, odpovídat na dvě otázky. Zda je kandidát eh, kvalifikován na eh, členství v kolegiu komisařů a dále zda je kvalifikován pro své portfolio. Všem vám, poslancům, byly k dispozici čtyři dokumenty. To je životopis, mission letter pro paní Běnkovskou, eh, prohlášení o finančních zájmech, včetně eh, dopisu od eh, přeskumu, přeskumu ze strany výboru Jury a dále odpovědi na naše písemné otázky přeložené do všech jazyků. Postup bude obvyklý a já ho není zopakuji. Paní dezignovaná komisařka na začátek dostane maximálně 15 minut na svůj úvodní proslov a pak dostane ještě úplně na konci 5 minut na závěrečné prohlášení. Dále eh, bude moci zaznít 45 otázek od poslanců z různých výborů, ovšem s převahou otázek za výbory IMCO a ITRE. Eh, ostatní přidružené a pozvané výbory eh, se také budou moci ptát, ale zase ne v takovém rozsahu samozřejmě. A eh, bude to podle, řekl bych, pingpongového principu. Budou tři minutové sloty, vždy jedna minuta na otázku a dvě minuty na odpověď. Velice důležité je, abychom dodržovali časové limity. Takže budeme tolerovat překročení maximálně pět vteřin přikladení otázek a maximálně 10 vteřin eh, pro odpověď paní dezignované komisářky. Protože opravdu je důležité, abychom dodržovali čas. Máme totiž pouze 3 hodiny na 45 otázek. První kolo otázek bude patřit zástupcům politických skupin v tomto parlamentu. E, budeme mít překlady do 23 jazyků, takže každý z řečníků může hovořit svou mateřštinou. E, toto slyšení je živě vysíláno na e, webových stránkách Evropského parlamentu. No a teď se konečně dostaneme k tomu, co chceme. A nyní eh, bych požádal paní dezignovanou komisařku, aby si na začátek našeho slyšení